Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit anglicky. Omlouvám se svým francouzsky hovořícím přátelům, protože francouzština je taková delší, takže angličtina mi to trošku usnadní, protože mám jen 15 minut na to, abych načetla plány pro celý svět, což je velmi komplikované a pro Italku prakticky nemožné. Takže se spolehnu na spoustu detailních otázek a začnu rovnou od nás. Jak jste říkal, pane předsedo, žijeme v obtížné době, ve velmi obtížné době. Všude kolem nás. Podívejte se na Ukrajinu. Přes tři tisíce obětí. A stejný počet obětí eboli, když se podíváte na jihovýchod, když se podíváte na Lampedusu, kde jsem byla před několika dny, když se podíváte na globální otázky, které se zdají daleko, ale přesto ovlivňují život našich občanů, naše vlastní budoucnost, tak si myslím, že otázka, na kterou musíme odpovědět, je otázka, kterou nám kladou naši občané v tomto těžkém světě, v této těžké době. Co dělá Evropská unie? Jak se na tom stojíme? Jak si zajistíme, že skutečně budeme hrát svou roli v této těžké době? Máme své nástroje, řekla bych, že po Lisabonské smlouvě je máme máme Evropskou službu pro vnější činnost, která již funguje a následujících pět let musíme vynaložit na to, abychom utvářeli svou společnou politiku, společnou vizi, společnou strategii. A to je můj první úkol pro následujících pět let. Utvářet skutečnou společnou politiku. Vím, že to zní naivně pro některé z nás, možná pro vás. Lidé říkají, že členské státy určitě budou mít i nadále svou zahraniční a bezpečnostní politiku, Někteří říkají, že nepotřebujeme 29. zahraniční a bezpečnostní politiku. Já s tím souhlasím, ale zároveň všichni víme, že není možné vyřešit eh, ty obtížné záležitosti v tomto těžkém světě, v těžké době, když eh, nebudeme společně vykonávat své povinnosti a své zodpovědnosti. Musíme myslet ve velkém a musíme to dělat spolu. Potřebujeme dlouhodobou vizi, abychom předcházeli krizím a zvládali následky krizí Musíme myslet ve velkém a musíme myslet také v globálním měřítku. A musíme si uvědomit, že je to v našem vlastním zájmu. Neexistuje jedna jediná interní priorita Evropské unie, která by nesouvisela se zahraniční politikou. A jsou zde věci, kterou, které v současné době nemůže udělat žádný členský stát sám o sobě. Takže si myslím, že je v našem zájmu, zájmu dělat to, co v červenci zmínila prezident Juncker plně využít eh, návenek potenciál EU. Co podle mého názoru potřebujeme, abychom dosáhli tohoto cíle? Tři věci. Za prvé, myslím si, že potřebujeme takzvaný ownership. Musíme se všichni stotožnit s touto věcí, s touto pozicí ve všech členských státech. Musíme tuto vizi budovat od počátku. Je velmi pozdě, když se sejdeme kolem stolu, abychom odsouhlasili nějaký text, když musíme reagovat na nějakou krizi, musíme už od počátku sdílet jednu vizi. A proto zahájím svůj mandát v prvních měsících tím, že navštívím 28 hlavních měst a navštívím nejdříve Lotyšsko, příští předsednictví, abych se setkala nejen se zástupci vlád a s ministry zahraničních věcí, ale také s parlamenty, také s europoslanci, pokud budete k dispozici, ale také s nevládními organizacemi, reflexními skupinami, akademickým světem, komunitami, které se zabývají zahraničními věcmi, abychom budovali tu společnou vizi a priority pro zahraničně bezpečnostní politiku EU. To je tedy na úvod. Pozitivní je, že máme na to pět let. Za druhé, musíme pracovat společně. Budu ráda, když za pět let nebudeme my a oni, když budou evropské instituce hovořit jedna o druhé, ale budeme pouze my, Evropská unie. Evropská unie, komise, Evropský parlament. Já bych ráda pracovala na propojení institucí. A víme, že v tom budu mít zvláštní zodpovědnost, protože mám, jak jste zaznělo, různé klobouky. Můžeme diskutovat o tom, kolik těch klobouků, kolik těch funkcí je. Ale hodně bude záviset na tom, jak vysoký tedy politický input do toho vnesu, aby tyto struktury spolupracovaly. Já je nemohu požádat, aby pracovali společně, když s nimi všemi nebudu pracovat já sama. A proto jsem se rozhodla a oznámila jsem to už od prvního dne svého jmenování, že, budu postu- že se přesunu do parlamentu. To neznamená, že bych opustila současné stanoviště SVČ. To znamená, že budu takovým centrem pro všechny evropské instituce. Bude to také znamenat, že budu navštěvovat schůze kolegia, můj šéf kabinetu také, takže musíme se podělit o svou práci. Za třetí, musíme koordinovat všechny akce a všechny politiky, které mají zahraniční dopad. S komisaři pro zahraniční věci, ale i s dalšími, protože zde neexistuje jediné portfolio, které by nemělo dopad na naši zahraniční politiku. Energetika, obchod, migrace, klima, životní prostředí a další. Dohodli jsme se s prezidentem Junckerem, že budu koordinovat a předsedat skupinu, která se bude scházet každý měsíc v různých formátech eh, v závislosti na agendě a první schůze se bude konat eh, první týden poté, co převezmeme své funkce, to znamená na začátku listopadu, protože potřebujeme také efektivněji koordinovat eh, zahraniční a interní politiku. Když se podíváme na ty hlavní výzvy, pokud je o bezpečnost, tak je jasné, že takovouto koordinaci potřebujeme. Pomyslete na terorismus, na migrační toky, na bezpečnost a obranu musíme pracovat eh, v různých formátech eh, podle toho, co bude na pořadu jednání. Zmínila jsem eh, bezpečnost a obranu. Já se spolehám také na svou nepříliš velkou, ale přece jen zkušenost jako členka bezpečnostního obraného výboru v italském parlamentu. Chci na tom pracovat, protože je to jedna ze čtyř priorit strategické agendy, která byla přijata v červnu, pokud je o článek 21 smlouvy. Je třeba eh, zachovávat mír, předcházet eh, konfliktům a posilovat mezinárodní bezpečnost. To pro mě bude tedy ta hlavní cesta. Když hovoříme o bezpečnosti a obraně, tak vím, že je to také jeden z těch mých klobouků, protože jsem také šéfem Evropské bezpečnostní obrané agentury. Budu pracovat eh, také tak, že budu předsedat eh, radám o obraně, nejen těm formálním, ale i neformálním a budu navštěvovat naše mize, mise, jak civilní, tak vojenské. Vím, že se mohu spolehnout na Evropský parlament eh, a především na tento výbor, že budeme tedy se opírat i o vaše skuteč, zkušenosti, o vaše vize. Je to výzva, já vím, že to není jednoduché ale myslím, že s vámi mohu vybudovat speciální vztah. Nejen proto, že já musím splnit svou povinnost, nejen tady formálně, ale proto, že je to v mém politickém zájmu a myslím si, že je to i ve vašem politickém zájmu, abychom navázali partnerství a pracovali společně v následujících pěti letech. Pokud se nám to všechno podaří, tak myslím, že se nám podaří dostat svým zodpovědnostem, jak jsem říkala před chvílí. A to pro mě znamená, že se nejdříve musíme postarat o tu svou část světa. Ta je v současné době nejsložitější. Nejen sousedství, ale také širší sousedství, sousedé našich sousedů. Balkán, Turecko. Politika rozšíření je podle mě nejlepší nejen tedy záruka dlouhodobé transformace, pokud o demokracii, stabilitu a hospodářský rozvoj. Východ. Já myslím, že budeme potřebovat věnovat eh, větší pozornost eh, východu počínaje plnou podporou, plnou podporou Ukrajiny, institucionálních reform, politického procesu, ekonomických výzev a energetických problémů. Musíme podporovat Moldavsko a Gruzii především v následujících měsících. Musíme pracovat s Arménií, Azerbajdžánem a Běloruskem na jejich cestě vpřed. Musíme se také postavit svému východnímu sousedu, Rusku. Ze střednědobého hlediska musíme usilovat o to, aby se plně implementovala dohoda a všechny její části. A musíme podpořit Porošenkovi snahy o dosažení míru ve východních zemích. Rusko, já už jsem to říkala i tady, před měsícem. V současné době možná není partnerem. Taková je situace dnes. Ale přesto je to strategická země ve světě a je to soused, především tedy Ukrajiny. Takže si myslím, že budeme muset společně přehodnotit své vztahy s Ruskem v následujících pěti letech. Řekla jsem, že potřebujeme věnovat větší pozornost východu a zároveň také říkám, že potřebujeme věnovat větší pozornost jihu. Na Blízkém východě především byla Evropská unie efektivním hráčem a musí i nadále být efektivním hráčem. Zároveň musíme vytvářet společný rámec pro společné působení proti ISIS. To není stát, není to islám, ale je to velká globální hrozba nám všem. Musíme věnovat také větší pozornost Libii, protože hrozí, že bude další v řadě. A zde vidím velkou roli pro EU, OSN a sousední země, ale musíme věnovat také pozornost eh, příběhům úspěchu. Nesmíme dopustit, aby se staly historiemi neúspěchu. Napadá mě Tunesko jako první, ale také Maroko. Budeme muset pracovat hodně směrem na jich a s jižními sousedy našich jižních sousedů v Africe. Nemají to být jen příjemci pomoci, ale političtí partneři. A jako italka bych ráda zmínila také fakt, že musíme věnovat pozornost dalekému severu, Protože dnes je tam sice klid, ale nemůžeme zaručit, že to tak bude i v budoucnosti. Říkala jsem, že musíme věnovat větší pozornost východu a jihu a není to pro mě žádný rozpor. Krize nečekají, až na ně přijde řada, nestojí ve frontě a nečekají na nás. My musíme udělat všechno a musíme to udělat všechno najednou a všichni společně, protože jinak to nebude efektivní. Víme, že je to velká výzva, že je to čím dál komplikovanější, ale v této obtížné situaci, v tom složitém světě, v té těžké době, které čelíme, si myslím, že se můžeme spolehnout na klíčové partnery. To, je, to jsou pro nás nejen tedy přátelé, ale lidé, s nimiž můžeme pracovat, na které se můžeme spolehnout. Transatlantické partnerství to je dnes eh, více než kdykoliv jindy strategická z hlediska bezpečnosti. Já jsem připravena také pracovat s Jensem Totenbergem, novým generálním tajemníkem NATO, který je také mým přítelem. Potom ekonomicky vím také, že jste s Cecílí diskutovali o TTIP eh, a myslím, že to určitě zazní i v otázkách. Ale obchod není jen hospodářským nástrojem, ale také strategickým nástrojem. A potom tedy globální výzvy. Dovolte, abych zmínila také Latinskou Ameriku mezi klíčovými partnery. Nejen ti dva strategičtí partneři, které tam máme, ale Latinská Amerika a Karibik jako celek, jako potenciální strategický partner Evropské unie. A v červnu bude příležitost na summitu obnovit naše partnerství. Je zde velký potenciál politicky, ekonomicky a není to zaručeno a my tam musíme politicky investovat jako Evropská unie. A pokud eh, se zamyslíme nad eh, regionalismem, což je velká hodnota, což je veliká hodnota, tak bych zmínila také Ázii. Indie, Japonsko, Čína, ale musíme pracovat na těch regionálních eh, skupinách a musíme pracovat s těmi zeměmi, které nenutně vnímáme jako klíčové partnery, ale kde by naše malá politická investice mohla vynést mnoho. Kromě toho si myslím, že budeme muset pracovat společně i s dalšími organizacemi regionálně a globálně, Počínaje OSN, zmínila jsem také na to, ale také regionální organizace, které nám budou na blízku. Rada Evropy, Liga arabských států, UFM, Africká unie. Máme před sebou společnou práci, máme společný program. Pokud je o klimatické změny, to je součást naší zahraniční politiky a musí to být i nadále ještě více součást naší zahraniční agendy. Lidská práva, já myslím, že jako Evropané máme zvláštní zodpovědnost v tom, abychom vypracovali konzistentní agendu i v našich interních politikách. A zmínila bych tři hlavní oblasti. Svoboda médií, ženy a svoboda vyznání. A v neposlední řadě, a to bude mé závěrečné slovo, agenda OSN o rozvoji po roce 2015. Jako Evropská unie zde můžeme sehrát důležitou roli, abychom se podíleli na formování agendy, která bude nejen zaměřena na typická témata, ale také bude platná pro eh, externí i interní akce, životní prostřední, změny klimatu a tak dále. Děkuji, a těším se na vaše otázky.